El señor presidente. Buenos días, colegas. Děkuji, eh, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahájíme dnešní plenární zasedání. Mám pro vás sdělení. Kolega eh, Pigilo má technickou poznámku. Prosím, pane Pidilo. Děkuji.